Pan předseda, vzhledem eh, k tomu, co zde bylo řečeno, navrhuji minutu ticha. Děkuji vám. Trecem acum la votare. A nyní eh, budeme hlasovat. Takže nejdříve budeme hlasovat o Burundi, v eh, případ Boba Ruguriky. Máme zde společnou rezoluci. A hlasování o rezoluci e, není kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pan Preda. Vážený pane předsedo, jestli dovolíte, EPP nepodepsalo u Saudské Arábii Eh, toto usnesení, protože autoři tam hovoří eh, o srovnávání s islamským státem. My jsme již v debatě o tom hovořili, my jsme proti tomu, aby samozřejmě pan Rajiv Badávi eh, byl trestán tímto způsobem. To samozřejmě jsme samozřejmě proti tomuto trestu. Jediný důvod, proč jsme proti tomuto usnesení, je ten, že kolegové autoři jak si propojují Saudskou Arábii s islamským státem, srovnávají je v tomto ohledu. Děkuji vám, bereme na vědomí. A nyní další bod, a to je Saudská Arábie, případ Raifa Badawiho, jde o společnou rezoluci šesti politických skupin. Pět na dvě části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Předpokládám, že to bylo schváleno, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Nyní úvodní bod H, úvodní text, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní bod M, původní text, kde je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Úvodní bod N. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní následuje o hlasování o celé rezoluci. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. rezoluce je schválena. A nyní přecházíme eh, k bodu masových hrobů eh, na Kypru. Máme zde společný návrh rezoluce sedmi frakcí a budeme hlasovat o celém toto návrhu elektronicky. Ale měli eh, jsme tady eh, pozměňovací návrh jedna, který byl stažen, takže nyní hlasujeme o celé rezoluci elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. se k dalšímu bodu a tím je... A pardon. Jestli dovolíte, já bych jménem těch, kteří se týkají, kteří podepsali usnesení v této oblasti, bych rád poukázal na jednu záležitost. Předseda se rozhodl sám, že se nebude hlasovat o návrhu asi 180 poslanců, i když konference předsedů na základě jednacího řádu skutečně žádá, aby pokud dojde teda mm, k takovému návrhu, bylo hlasováno o tomto návrhu. Nedošlo k tomu a my si myslíme, že je to opravdu porušení našich práv a my skutečně bychom se rádi v tomto ohledu obrátili možná i na Evropský soudní dvůr. Dopakom După cum știți, este o decizie. Jak víte, toto je rozhodnutí, které přijala konference předsedů a to je jediný orgán, který má rozhodovací pravomoc. A proto budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 1. Eh, hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o celkovém toto rozhodnutí eh, po jménech zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme k otázce jmenování na zvláštní výbor. Nedostali jsme žádné pozměňovací návrhy. Pokud se týče členů zvláštního výboru, takže eh, schválujeme bez hlasování. A dalším bodem je humanitární krize v Iráku a Sýrii. Máme zde návrh společného usnesení předložený šesti frakcemi. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto odstavec 5, původní text. První část hlasujeme po jménech, zahájí toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní odstavec 17, hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Sváleno. Odstavec 23. Původní text na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní úvodní bod K. Hlasujeme po jménech. Záleží toto hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o celé rezoluci. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Děkuji vám. A nyní následuje vysvětlení hlasování. Îi rog pe colegi, îi rog pe colegi să ne lase... Eh, vážení eh, kolegové, prosím pěkně opuste sál v tichosti, abychom mohli pokračovat v našem zasedání. Domnul Arne, punct de ordine. Vă rog să-l prezentați. Pan Arnet má něco. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se pokoušel eh, požádat o ústní vysvětlení hlasování, co se týká případu Arafa Badawiho. Eh, je to pro nás velice naléhavé a důležité téma a Obvykle bychom v naší delegaci nehlasovali pro takováto usnesení. V tomto případě jsme hlasovali pro, protože ta humanitární otázka je tak naléhavá. Ale problém je, že když nám někdo řekne, že vysvětlení hlasování nemůžeme předložit, tak je nám tak upíráno právo říci lidem ve Velké Británii, proč jsme udělali to, co jsme udělali. Din uh, eh, informat, pe acest articol nu se permite Eh, dozvěděl jsem se, že nebude vysvětle, že neexistuje vysvětlení k hlasování týkající se eh, tohoto usnesení. Takže nemůže se vyslovovat vysvětlování k hlasování k tomuto případu. Trecem la uh, adoptarea procesului verbal și a textelor adoptate în cursul ședinței de Oznamuji, že máme zápis ze včerejšího zasedání a nebude